Další bod, otázky k ústnímu zodpovězení zlepšení právního rámce přístupu k dokumentům po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A já bych předal slovo Michaelu Cashmanovi. Michael, you have the floor. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začal tím, že jsem rád, že vidím eh, paní Valstromovou a také paní Malmstromovou eh, v plenární místnosti, protože eh, my spolupracujeme již od 99. roku při přípravě tohoto materiálu. Není bez zajímavosti konstatovat, že to, čeho jsme dosáhli v květnu 2001, bylo poněkud historické. 15 členských států, vycházejících z různých tradic a kultura příležitosti, přístupu dosáhli dohody a nikoli v malé míře. Myslím, že to souviselo s rozhodností eh, tehdejšího, eh, též švédského předsednictví a také to bylo díky rozhodnosti komise. Eh, uznat to, že všechny tři instituce potřebují kulturní změnu. Potřebovali jsme uznat, že otevřenost a transparence nebrání eh, rozkvětu demokracie. V podstatě mm, mm, to zdokonaluje, zlepšuje, protože umožňuje eh, odpovědnost, umožňuje občanům vidět, co se jejich jménem děje a pomohlo nám to vlastně odstranit určitou bariéru a závěs a odhalit občanům, že v séfech komise a rady se neskrývají žádná hrůzná tajemství a doufejme ani ne v séfech parlamentu. Takže chci zejména poděkovat paní komisařce Wallströmové a Cecílii Malmströmové za jejich odhodlání. Protože nyní potřebujeme další odhodlání či závazek. Dosáhli jsme již mnohé. Máme nyní rejstřík dokumentů, máme také eh, judikaturu Evropského soudního dvora který definuje a redefinuje to, mm, čeho by, co bylo dohodnuto ohledně přístupu k dokumentům. Všechny dokumenty by měly zůstat přístupné a tam, kde nejsou přístupné, tak tam mm, eh, by to mělo být jednoznačně zdůvodněno eh, buď ve vztahu k článku 4 výjimkám nebo článku 9, článku o choulostivých dokumentech. Ale v návaznosti na to nebo postupem času parlament požadoval opakovaně jakousi revizi. Vím, že se v tom názorově různíme. Ta revize, která byla parlamentu předložena a o níž jsme pak hlasovali ve výboru a proběhla prvním čtením v březnu letošního roku, ta to revize eh, nebyla dostačující a eh, také panují určité starosti a znepokojení v parlamentu, že je zde snaha omezit přístup eh, k dokumentům nejenom v rámci redefinice dokumentů, přístupnosti dokumentů, ale tež je tady snaha redefinovat ono veto třetích stran. Eh, jistě naši občané na galerii se nyní domnívají, že se bavíme něčem, co, o něčem, co se děje ve vesmíru, články, eh, veto třetí strany a tak dále, ale v podstatě tady hovoříme o zákonu, eh, jenž jim umožňuje zjistit, mm, zda a jak skládáme účty veřejnosti o tom, co děláme, co dělá komise jejich jménem a také též rada. Oni tak činí a nevládní organizace také. Je nutno teda vědět, kdo co a jak e, e, dělá. Nesmí to zůstat tajemstvím e, přístupným pouze lobbystům a právníkům. A toto, myslím, je tež podstatou Lisabonské smlouvy, která hovoří o tom, že muž, musíme demokracii prohlubovat a také rozšiřovat přístup k dokumentům. A proto parlament v této ústní otázce volá po celé řadě um, doporučení, která by měla být vydána. A zejména jde o to zajistit, aby práva, která máme, byla dále rozšiřována, nebyla e, zužována. A nutno si uvědomit, že v rámci Lisabonské smlouvy už to nebudou pouze ty tři instituce, ale všechny agentury, agentury a organizace Evropské unie, včetně Evropské centrální banky, v některých případech Evropský soudní dvůr, Evropská investiční banka, Europol, Eurojust. Všechny tyto instituce nyní musí veřejně skládat své účty podle nařízení 1041. My se domníváme, že nařízení eh, která byla e, vydána po, Lisab- po vstupu do Lisabonské, e, po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, neodpovídají zcela e, nařízení 1049 z roku 2001. To znamená zásadě veřejného přístupu k dokumentům, které vzešly z pera těchto tří institucí. Děkuji. Děkuji, pane Cashman, nyní paní Malström. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Evropskému parlamentu za to, že prostřednictvím pana Kešmena položil tuto otázku. Jak víte, větší transparentnost je velice důležitá věc pro švédské předsednictví. Vykonali jsme mnohé v našich institucích, abychom dosáhli větší transparentnosti, ale to se netýká jen eh, právních aktů, eh, nařízení, ale také chování. Jejíž prostřednictvím jsou tyto akty prováděny do praxe. Já jsem měla to potěšení, že se tu eh, zde můžu setkat s paní Wallis a paní Wallström na Mezinárodní komise pro přístup k dokumentům. Komise eh, se také k tomuto tématu scházela. My jsme velice konkrétně vedli diskuzi o tom, jak zlepšit eh, přístup eh, občanů k dokumentům evropských institucí. A my se také musíme setkávat častěji v naší komisi, k tomu to je jeden z našich závěrů. Lisabonská smlouva přikládá velký význam právě transparentnosti, zodpovědnosti a otevřenosti. Co se týče nařízení 1049 z roku 2001 o transparentnosti, švédské předsednictví chce především eh, zvážit novou, nový právní základ. Je tu článek 15.3 eh, Lisabonské smlouvy a mm, právní základ eh, spočívá v tom, že je třeba rozšířit pole působnosti v institucích. Nejdříve se to týkalo tedy eh, Rady, parlamentu a komise, komise a tento nový článek se týká práva všech mít přístup k dokumentům, eh, které je velice rozšířeno, protože do něj patří všechny instituce, orgány a agentury Evropské unie. Samozřejmě, že to jsou určitá omezení, která se týkají eh, Evropské investiční banky, Evropské centrální banky a Soudního dvora. Nicméně transparentnost je mnohem větší. Eh, eh, Evropskému parlamentu a eh, radě budeme přednášet nové návrhy. Rada bude pracovat na dalším textu na základě návrhu komise tento návrh byl předložen komisí Evropského parlamentu v květnu 2008. Od té doby eh, pracovní skupina na radě dvakrát zkoumala tento návrh. Druhá technická revize byla dokončena v tomto roce v červnu a červenci. Eh, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a eh, ty pak byly u Evropského parlamentu na plenárním zasedání na začátku tohoto roku. V květnu eh, se eh, rozhodlo, že eh, Rada nechce dojít tedy k závěrům předtím, než rozhodne Evropský parlament. Jak už bylo řečeno, švédské předsednictví chtělo spolupracovat s výborem LIBE, který též je připraven na diskuzi mezi institucemi a padla zde tedy tato nová, nová otázka zda eh, bude možné schválit dokumenty, které byly předloženy na plenární zasedání v parlamentu v březnu. Evropský eh, parlament zatím neměl příležitost prodiskutovat návrh komise, soustředil se tedy na možné důsledky Lisabonské smlouvy a my tedy na radě teď očekáváme eh, návrh Eh, který má vzejít eh, také eh, z vašich řad. Budeme diskutovat poté o tomto návrhu a při všech těchto diskuzích je třeba vždy mít na paměti samozřejmě dopad Lisabonské smlouvy. Článek 15.3 Lisabonské smlouvy poskytuje právní základ pro tento návrh. Další články se týkají prohloubení transparentnosti a zlepšení e, zprávy. Ty jsou velice důležité pro e, práci samotných institucí, proto aby e, mohli právoplatně provádět své povinnosti a jednali otevřeně a demokraticky. Nařízení o transparentnosti by také mělo e, obsahovat tedy možnost přístupu k dokumentům pro občany. Děkuji. Děkuji. Paní komisařka Wallström. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Pane Kašmane, obracím se nejdříve k vám. Myslím, že je to poslední příležitost eh, vám poděkovat, protože vy jste skutečně tváří boje za toto nařízení, za otevřenost a transparentnost v Evropském parlamentu. Vy jste se stal symbolem a zastáncem této kauzy. A myslím, že máme velký díl důvěryhodnosti a jakožto švédky Cecilia Malmström a já, my budeme bez pochyby bojovat za další zvýšení transparentnosti. Měli jsme někdy spory, protože někdy jsme realistické v tom, čeho můžeme dosáhnout. Snažíme se eh, dosáhnout maxima v respektivních institucích a změnila se i politická atmosféra, politická rovnováha rovněž a to ovlivnilo naše diskuse na toto téma, ale naším východiskem je naprosto stejné místo, stejný bod a chceme říci, že konkrétně toto nařízení o přístupu k dokumentům nám velmi posloužilo v průběhu let. To byl vynikající nástroj, který by měl být používán více než jenom lobbysty, kteří jsou jako lobbysté placeni za to, že konzultují jednotlivé dokumenty. My si přejeme, aby veřejnost obecně a novináři měli možnost eh, úplného přístupu a využití dokumentu. Takže to je mé východisko. Já vím, že tento názor sdílím eh, s paní ministriní. A švédské předsednictví bylo úžasnou příležitostí tyto otázky posunout eh, ku předu. A tady chci skutečně poděkovat parlamentu za možnost vést tuto rozpravu o transparentnosti a nové Lisabonské smlouvě, protože to klade větší důraz na otevřenost a to, čemu říkáme participační demokracie a to je velmi vítaný vývoj. Otázkou, kterou máme dnes na stole, která opatření komise podnikne, pokud jde o úpravu nařízení 1049 z roku 2001. Jak víte, díky Lisabonské smlouvě, když se dostáváme k veřejnému právu přístupu k dokumentům, to právo bylo rozšířeno a paní ministrně uvedla, že dokumenty všech institucí, agentur a organizací jsou dokumenty Evropské unie, i když platí omezení pro e- Evropský soudní dvor ECB a Evropskou investiční banku z obchodních důvodů. Pokud je o nařízení 1049, chci podotknout, že, právní, že nový právní základ článek 15 odstavec 3 eh, smlouvy o fungování Evropské unie se velmi podobá minulému článku 255 a základní rozdíl je v tom, že je rozšířen, rozšířena působnost na jednotlivé instituce. V našem sdělení z 2. prosince letošního roku se tedy to týkalo návrhu sekundární legislativy k nové smlouvě. A mm, zde tedy používáme takzvaný Omnibus Act. A zákonodárce nyní může předložit pozměňovací návrh, který rozšiřuje působnost ustanovení na další instituce a Rada ví, že to komise předložila a schválila. Další pokrok v legislativním procesu vede k, ke změně nařízení 1049 a je tedy v kompetenci zákonodáce Rady a parlamentu. Jsme ve fázi prvního čtení, nemáme legislativní usnesení a nemáme stanovisko nového parlamentu. Ale komise samozřejmě bude pokračovat dále a bude se snažit o dohodu podobně jako u dalších legislativních procesů. Lisabonská smlouva upravuje právní rámec pro participační demokracii a my jsme již za komisi podnikli řadu kroků směřujících k veřejným konzultacím a veřejné účasti na nových politikách. Například vyhodnotíme pokyny komise pro konzultace ve světle ustanovení nové smlouvy a posoudíme, zda jsou třeba úpravy, abychom je zlepšili. A již jsme začali pracovat na občanských iniciativách, na občanském referendu. A zde také předložíme konkrétní návrh. Velký význam občanské iniciativy byl uznán Evropskou radou minulý týden. A nastupující švédské předsednictví, jak jsem vyrozuměla, klade toto vysoko na seznam priorit. Dnes dopoledne jsme již slyšeli, že meziinstitucionální výbor o přístupu k dokumentům se sešel na pozvání švédského předsednictví. A úkolem této skupiny je zkoumat osvědčené postupy, řešit případné spory a sledovat vývoj přístupu veřejnosti k dokumentům. Budeme mít také internetové stránky otevřenost, dojde ke komplementaritě veřejných rejstříků jednotlivých institucí. Budeme mít také koordinované informační služby, informační technologie a nyní zvážíme dopad na přístup dokumentů, až naše služby vytvoří nebo změní systém elektronického ukládání dat. V tomto ročním období se píšou seznamy přání a když se dostáváte k otevřenosti a transparentnosti, neměli bychom se spoléhat na Mikuláše. Je třeba, abychom byli schopni tyto, tato přání plnit my, Rada, Parlament a Komise. My jsme s tím již začali a je potřeba pokračovat na této cestě. Děkuji vám za tuto rozpravu. Thank you, madam. Děkuji paní Wallström a nyní eh, promluví řečníci za politické skupiny. Prvním na seznamu je paní Zomer. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo se zpravodajem a stínovými zpravodají eh, frakcí jsme se dohodli eh, na tom, že předložíme otázku k ústnímu zodpovězení o stavu věcí a dalších krocích. Na základě odpovědi Rady a Komise jsme chtěli potom koordinovat další postup. Tuto odpověď jsme právě v zásadě obdrželi. Proč zpravodaj navzdory naší dohodě mezi frakcemi pak najednou předložil usnesení, v níž vlastně um, Eh, jak si se ukvapil a eh, předkládá své stanovisko dřív, než vyslechl názor eh, rady a komise. To mi není jasné. A to vše, pane Kešmene, se událo tajně, tiše a, a, zcela netransparentně. Tolik k tématu transparentnost. Vy jste se nám prostě vyhnul. A i toto usnesení jako takové je pro nás velmi sporné z hlediska jednacího řádu a v podstatě je to opakování vaš další již jednou předložené zprávy z uplynulého vole, funkčního období. Já vím, že jste se snažil se stínovými zpravodaji vyjednat předložení společného usnesení, ale já jsem v zásadě proti tomuto usnesení. Vstupem eh, Lisabonské smlouvy v platnost podle mého názoru se právní základ tohoto materiálu nezměnil natolik, aby se tím eh, změnila i role Evropského parlamentu. Zpráva byla a je materiálem patřícím do společnosti postupu spolurozhodování a to stvrzuje i e, moje frakce e, pokud teda jde o předložení tohoto usnesení. Já se tady nechci pouštět do obsahu, vy směšujete jedno s druhým, citujete ze smlouvy o EU, z Lisabonské smlouvy, charty lidských a základních práv, vše zcela bez souvislostí a tím, jak si e, se odvoláváte nebo hledáte legitimaci vašeho návrhu ale právně určitě toto neobstojí. Chybí vám mm, eh, eh, určitý závazek k nutnému utajení, které je například požadováno ve, v případě dohody s třetími stranami, například USA o SWIFTu. Také chybí řešení zprostředkování, například eh, skrze ex post, transparentnost a jiný, a jiné právní statky, například ochrana osobních dat a právo na soukromí. To vše je tady přehlíženo. Já se domnívám, že usnesení bychom schválit neměli. Eh, Rada a komise nám dali dobrou odpověď a toto je odpověď na naši otázku. Na tomto základě bychom měli postupovat a proti pane kolego Kešmene, abyste stáhl vaše usnesení. Děkuji. Děkuji a nyní pan, madame Blinkevičute také dvě minuty. Ačkoliv Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Souhlasím eh, s názorem pana Kašmena, že nyní eh, s Lisabonskou smlouvou a se změnami právního rámce je správné, abychom opětovně diskutovali o nařízení 1049 z roku 2001 o veřejném eh, přístupu k dokumentům Rady, parlamentu a komise. Lisabonská smlouva umožňuje velkou otevřenost. Naše rozhodování, tedy přijímáno otevřeně, mají být srozumitelná občanům. Naši občané eh, by tedy eh, měli znát naše eh, dokumenty, protože jinak nebudou mít důvěru v Evropskou unii. Otevřenost je nezbytná pro to, abychom posílili princip demokracie a respektování základních práv. Proto tedy občané by měli mít přístup k dokumentům a to by mělo být hlavním principem a e, Utajování údajů by mělo být vyhraženo jen pro nutné případy. Evropský parlament v březnu tohoto roku e, se zabýval zprávou ohledně tohoto nařízení A tento, eh, tento návrh Evropského parlamentu eh, by měl být základem dalším eh, k diskuzím. My ale potřebujeme další spolupráci ohledně revize nařízení a potřebujeme souhlas všech tří institucí ohledně revidování pravidel o transparentnosti. Je třeba přivést transparentnost na vyšší úroveň a poskytnout možnost našim občanům, aby sledovali demokratické e, diskuze. Proto je třeba vytvořit tedy zvláštní konkrétní opatření a e, také eh, vést administrativu k tomu, aby dosáhla tohoto cíle. Proto žádám komise, aby co nejdříve revidovala toto nařízení, abychom plně mohli zajistit otevřený dialog s občany. Now Diana Wallace, please. Paní Diana jedna minuta. Sorry, two minutes. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšena touto otázkou a vděčná panu Kešmenovi, že vysvětlil svůj názor. A opravdu jsem si myslela, že všechny politické skupiny v tomto parlamentu se shodly na usnesení. Toto eh, mi bylo sděleno, že je výsledek eh, jednání. Je jasné, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost můžeme nyní provést postupnou změnu celé oblasti transparentnosti. Jako místo předsedkyně parlamentu odpovědná za transparentnost jsem to nevždy vnímala jako snadný eh, eh, předmět, ale nyní máme možnost eh, se ještě více v tomto zlepšit a přiblížit občanům. V tomto parlamentu samozřejmě usilujeme o vlastní dohody, pokud jde o přístup k informacím a dokumentům. Pro mě bylo radostí sejít se dnes dopoledne se Cecílí Malmströmovou a paní komisařkou Wallströmovou, eh, takže naše tři instituce eh, se mohly eh, sejít a učinit pokrok. A už to tady zaznělo, a to je pro nás velký průlom, že místo tohoto meziinstitucionálního orgánu, který se schází sporadecky, jsme si nyní vytkli eh, šestiměsíční interval setkávání a pak ještě častější. Eh, myslíme to vážně a vyslali jsme i vážný signál. Eh, usilujeme o skutečnou transparentnost mezi námi všemi a usilujeme o to, aby naši občané skutečně viděli, že legislativní proces prochází eh, řádně všemi svými etapami a oni skutečně eh, mají vhled eh, do toho, co děláme. Já se domnívám, že všechny skupiny se shodly na pozměvacích návrzích, tak abychom dospěli k dalšímu pokroku. A nezbývá mi, než poděkovat nám všem třem dámám za to, že jsme dosáhli tohoto pokroku. Děkuji. Děkuji, tři dámy a jeden pán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 Eh, že existuje v Evropské unii demokratický deficit a také výtka, že důležitá rozhodnutí jsou eh, činěna eh, anonymními technokraty Evropy, kteří sídlí v odlehlém Bruselu. Toto byla výtka ze strany občanů a já si proto myslím, že bychom nyní měli zdůraznit, jak důležitá je tato otevřenost a transparentnost pro fungování Unie. Já mám za to, že musíme jednat zodpovědně eh, vůči občanům, jinak hm, sami sebe eh, budeme demoralizovat, ale eh, také vím, že občané z nejrůznějších oblastí, vrstev a zemí um vyžadují, aby Evropská unie se obracela na, na ně na všechny a aby moc, kterou Evropská unie získala, byla dostatečně zdůvodněna, ospravedlněna. Je zcela na snadě, že Toto vše musíme oficiálně a transparentně dokladovat i v případě, že na tato e, rozhodování e, budou působit nejrůznější lobistické skupiny z nejrůznějších zemí. To se týká všech organizací i novinářů. Pouze takovýto transparentní přístup zaručí, že úředníci Evropské unie budou moci doložit, že si přejí pouze blaho eh, lidu. Děkuji. Pan Tavares, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové a přátelé, v jádru této debaty je důvěra. Důvěra um, občanů v evropské instituce. My jsme žádali od občanů tuto důvěru při eh, připravování tohoto dokumentu Lisabonské smlouvy a také když vznikla ekonomická krize. Není ale možné pokaždé žádat jen důvěru od občanů a poté nechat eh, vedení eh, komisi a říkat, eh, že občané mají důvěru v komisi, když nebo ve vedení, které mají, když tomu pak tak není. My máme obrovské množství poznatků a eh, zmarnili bychom je, eh, kdybychom eh, neměli důvěru občanů. Já chci podpořit zpravodaje, který vykonal dobrou, dobrou práci pro evropskou demokracii. Musíme se zaměřovat nejen na transparentnost, musíme také usilovat o to, aby transparentnost nezbyla jen jako mm, slovo na papíře, ale byla skutečností. Děkuji na minutu a půl eh, hrabě Zarbotu. Pane předsedo, Evropská unie má u nás i v jiných zemích reputaci, kterou si zaslouží, protože mm, přijímá rozhodnutí eh, tajně a stranou od veřejnosti. Čekali bychom tedy, že komise učiní, co může, aby byla otevřená transparentní, ale místo toho komise vyprodukovala tento návrh, já myslím, že ten 1049, jehož součást eh, eh, omezuje eh, přístup dokumentů, které už byly veřejné. Ne, a navíc je tu jeden důležitý cíl, a to si vzpomínám z doby, jsme na univerzitě. Rozhodnutí, která jsou přijímána bez transparentnosti a bez veřejné kontroly, mají insitní eh, tendenci být špatnými. Eh, rozhodnutími. A je třeba o tomto uvažovat. Proč komise přichází s tolika eh, špatně promyšlenými a nevhodnými a špatně napsanými eh, návrhy, které v Anglii a pak v jiných zemích musíme přijímat. To je nedostatek transparentnosti. Takže v tomto právním rámci já bych chtěl naléhat na to, aby komise opravdu si ještě jednou rozmyslela, zda je zde možnost, eh, aby eh, takto eh, neotevřeně a netransparentně jednaly instituce. Pan Jakolíno, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. S velkou pozorností jsem si vyslechl příspěvek komise předsednictví kolegů. Stokholmský program ještě dále upřesnil právo na přístup k dokumentům Evropské unie. I Lisabonská smlouva zdůrazňuje právo přístupu k dokumentům pro eh, právní i, mm, právnické i fyzické osoby a eh, stanoví určitá omezení v rámci různých eh, nařízení. Už v roce 2009 se hovořilo o tomto tématu. Evropský parlament se zabýval přístupem k dokumentům a právě tehdy Eh, jsme zjistili, že je zde celá řada různých eh, názorů. Dnes se víceméně shodneme na to, že je třeba fakticky přizpůsobit nařízení z roku 2001. Nicméně, eh, návrh pana Kašmana nám nepřipadá schůdný, protože bez omezení umožňuje přístup k dokumentům, které by někdy, a to by někdy mohlo mít negativní dopad na veřejný zájem. Je třeba jasně definovat správný, eh, správné omezení eh, a vymezení přístupu k dokumentům a na druhé straně je třeba také chránit veřejné zájmy. Ano, je, mm, je třeba podporovat eh, možnost přístupu k dokumentům ze strany fyzických i právnických osob. A to na základě rozumného přístupu Eh, vyvážených potřeb. Je třeba eh, rozšířit úlohu evropského ombudsmana a uvést eh, dočasné opatření, které by postupně umožňovalo správné fungování institucí i přístup občanů dokumentů. A proto my důvěřujeme stávajícímu předsednictví i novému španělskému předsednictví, že takto bude jednat při projednávání návrhu z komise. Děkuji, pan De Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Ano, o jaké dokumenty vám nyní jde? A co lze, co můžete jako občan očekávat? obrátíte-li se na komisi. Ale občané přece chtějí mít informaci, nikoli nesrozumitelné politické dokumenty. To znamená, že to celé musíme obrátit. V centru eh, pozornosti musí stát občan a to je také eh, východisko iniciativy pana Cashmana. A musím eh, mm, uznat, že je to velmi transparentní, na rozdíl od tvrzení paní Zomerové. To, co pan Cashman zpracoval, je velmi transparentní. Skrze digitální informační média, ale ale také skrze eh, lidské kontakty lze zajistit, aby občané získali eh, um, ucelené informace například o tom, jak probíhá um, um, legislativní proces v Evropě, jak se přijímají usnesení v předpolí Kodaňské konference o klimatických změnách a tak dále. To jsou otázky, které občané pokládají. Tak to, potře- tak, tak to má vypadat transparentnost. Děkuji. Děkuji. Nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye. Vidím, že madam Hautala se hlásí. Arvoisa puhemies. Eh, Děkuji, pane předsedo. Přístup k dokumentům znamená právo občanů se podílet na spolurozhodování informovaným způsobem. Lisabonská smlouva posiluje toto základní právo občanů Evropské unie. Evropský parlament eh, musí hájit toto právo více než dokoliv jiný. A proto je důležité, abychom na tomto zasedání hlasovali pro vysokou míru otevřenosti. Nemůžeme se spokojit s krůčky, jako jsou ty, které navrhuje komise. Eh, různé fámy se zde šíří. My nechceme ohrozit mezinárodní jednání, avšak občané mají právo vědět, co se řekne na takovém jednání, protože to ovlivňuje jejich život. Nemyslím si, že kdokoliv by měl zveřejňovat své e-maily. Pan Melcer požádal o slovo. Pane předsedo, otázka eh, po transparentnosti a přístupu občanům eh, k dokumentům v EU je eh, důležitá z toho hlediska, že rozmrzelost občanů z integrační politiky EU je stále velká. I u nás je tomu tak, že velká část lidí je rozmrzelých a skeptických vůči Evropské unie, unii, protože mají pocit, že se zde nejedná transparentně a nemají přístup k politice, zejména průchod Lisabonské smlouvy, volba předsedy rady a vysoké zástupkyně eh, zprostředkovala lidem pocit, že skutečně tady transparentnost není a vůbec netuší, proč k těmto věcem dochází. Myslím, že je důležité, má-li být Lisabonská smlouva úspěchem, aby lidé měli pocit, že vědí, proč a jak a kdo činí v Evropské unii jaká rozhodnutí. Děkuji. Kdo ještě by se chtěl přihlásit o slovo Michael Cashman. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je potřebné eh, vyjádřit se k dvěma bodům paní eh, Zomerová je stále ještě v místnosti a byť nenaslouchá, je důležité odpovědět na to, co řekla. Totiž ona pronesla celou řadu naštění. Jednak, že jsem nebyl transparentní. Já to chci poopravit. Chci říci, že všechny politické skupiny a všichni zpravodajové byli pozváni na všechna jednání. Možná, že mm, a když tam nebyli, tak jejich pozice byly pak věrně zprostředkovány e, a všechna rozhodnutí pak byla komunikována všem stínovým zpravodajům a všem politickým skupinám Eh, padl návrh, eh, že bychom měli stáhnout tento návrh usnesení, o němž paní Samarová říká, že je nedemokratický a netransparentní. Její skupina o tom nic neví prý. Eh, to je zajímavé. Já jsem dnes odpoledne jednal s její skupinou EPP o jejich návrhu usnesení k ústní otázce. Takže hm, mohu se pouze domnívat, že buď byla špatně informována, a v tomto smyslu eh, hledím vstříc ehm, upřímnému a férovému jednání s EPP a ostatními eh, skupinami. A ehm, konečně je to, paní komisařko Valstromová, skutečně naposledy, co se scházíme eh, v této Eh, v eh, plenární místnosti. Já jsem nikdy nepochyboval o eh, vašem odhodlání být transparentní. My všichni musíme samozřejmě bojovat na svých frontách a vy jste tak činila brilantně. Nikdy jste neodbočila od zásady otevřenosti a transparentnosti. Byla jste a i zůstanete jistě pozoruhodnou vysokou úřednicí s výtečnými výsledky. Nikdy jste se neodchýlila od toho, co jste považovala za správné, slušné a spravedlivé. A jménem lidí, kteří nikdy neměli to privilegium vám to říct, chci říci jejich jménem děkuji. Thank you. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo v rámci Catch the Není-li tomu tak, slovo má paní Malmström. Paní Paní ministrně Malmstromová. Děkuji, pane předsedo. Legislativa o přístupu k dokumentům eh, nařízení 1049 známe dobře. A spolu s Michaelem Cashmanem, s Margot Wallstromovou jsme přispěli k existenci tohoto předpisu. Lisabonská smlouva nám umožňuje jít ještě dále, protože Dosah eh, tohoto nařízení se zvyšuje. Je důležité vést eh, dialog s parlamentem na toto téma, ale my jsme čekali na stanovisko Evropského parlamentu, abychom mohli pokračovat. A věřím, že španělské předsednictví bude potřebovat i signál. Bude potřebovat vědět, jaké je stanovisko Evropského parlamentu, aby mohli pokračovat mezi institucionální schůzky, ale mezi tím můžeme udělat mnohé, jak řekla paní Waldström, měli jsme řadu schůzek, jednu dnes dopoledne, a to je konkrétní způsob, jak otevřít přístup k dokumentům a učinit naše instituce snáze využitelné občany. Hovořili jsme o našich internetových stránkách, aby novináři i občané mohli sledovat vše, co se děje u legislativního návrhu od návrhu komise až po schválení radou přes projednání v parlamentu. A myslím, že to vše zvyšuje důvěru veřejnosti. Jsou to pozitivní věci, užitečné věci, efektivní věci, které nám umožňují získávat důvěru občanů a to také přispívá k vymizení podezření. Pokud nedocílíme průhlednosti v Evropské unii, tak to bude škoda pro kvalitu našich rozhodnutí. A proto je velmi pozitivní, aby Evropský parlament pořádal toto jednání nejen za švédského, ale za následující předsednictví. Děkuji Michaelu Kašmenovi Evropskému parlamentu. Děkuji, paní komisařka Wallström. Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, toto byla eh, to velice účinný eh, způsob, hodný způsob, jak mě usnadnit eh, toto poslední setkání. A toto je můj pravděpodobně poslední projev a bude tedy o otevřenosti a transparentnosti. Evropská komise poskytla návrh a to je jediný návrh, který máme na stole. Učinili jsme tak eh, v, ve smyslu přepracování. To znamená, že základní principy jsme uznali správnými. Řekli jsme, že jsou správné ty principy onoho nařízení, ale musí být modernizovány, aktualizovány, musí být efektivnější. To je tedy myšlenka přepracování legislativního textu. Samozřejmě měli jsme různé názory na to, jak by tento dokument měl vypadat. Nicméně toto je vyjednávání, ve kterém bychom nadále měli eh, působit a měli bychom se snažit, snažit je dovést do zdárného konce. K tomu potřebujeme první čtení od parlamentu. To je z naší strany tedy hlavní sdělení, které chceme přinést. A je třeba jednat na základě Lisabonské smlouvy. A tak to můžeme rozšířit pole působnosti tohoto nařízení. A v tom spočívá hlavní rozdíl pro nás jako pro komisi, protože můžeme tedy pokrýt tímto nařízením všechny orgány Evropské unie, nejen tři původní instituce. Tak. A nyní očekáváme, že parlament co nejdříve nám poskytne text z prvního čtení a že budeme mít také stanovisko rady, abychom mohli vstoupit do skutečné eh, diskuze a jednání a dojít následně k rozhodnutí ohledně velice důležitých témat, o kterých jste hovořil, pane Kešmanem, ve vaší zprávě. Jsou zde i jiné způsoby, jak můžeme postupovat dál. Ehm, některé, mm, některé způsoby nepatří přímo do rozsahu této, tohoto nařízení, ale přesto je to velice důležitá věc. Jsou zde témata, o kterých jsme hovořili například dnes, ale ve všem potřebujeme otevřenost, transparentnost a posilovat ji všemi dalšími metodami, nejen tímto nařízením. A právě v tom budeme pokračovat dál. A vím, že vám se to moc eh, nelíbí, ale já jsem to nazvala akčním plánem pro otevřenost. O tom jsme diskutovali už dnes a můžeme společně postupovat eh, v a pokračovat v tomto plánu na dosažení větší transparentnosti a otevřenosti. Já bych opravdu chtěla skončit na pozitivní notu. A chtěla bych vám všem eh, poděkovat a také bych chtěla využít této příležitosti a všem vám popřát eh, šťastné Vánoce a hodně štěstí z do nového roku. Let me also to use this Také bych rád využil této příležitosti a ještě jednou vám poděkovat za veškerou spolupráci v průběhu těchto let. Také vám přeji eh, veselé Vánoce, šťastný nový rok. Tato rozprava je nyní uzavřena, hlasovat se bude ve čtvrtek k tomuto tématu. A... Next item on the... Další bod na pořadu jednání je prohlášení eh, Rady a komise ohledně situaci v Gruzii. Hned předám slovo